jaká je situace. A budou schopni tedy se soustředit na cestovní mapu. Děkujeme vám, paní kolegyně Savila. tím je tato debata ukončena. A teď je tady otázka k ústnímu eh, zodpovězení na komisi, pokud jde o hodnocení eh, rizik evropských jaderných elektráren, ty takzvané stres testy. Jako první za autory paní kolegyně Sartori. Děkuji, pane předsedo. Zátěžové zkoušky jsou kolektivním úsilím, které eh, nastalo po nehodě ve Fukušimě před dvěma lety. A 5. října Komise předložila sdělení o vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii. Abychom si připomněli zemětřesení a katastrofu, která měla za následek přes 19 000 mrtvých, tedy byla to skutečná jaderná katastrofa, ve 14 hodin Japonsko drželo minutu ticha. A proto dnešní rozprava má velký symbolický význam. V roce 2013 schválí návrh směrnice o jaderné bezpečnosti, která bude vypracována s přihlednutím k výsledkům této rozpravy a usnesení, které bude dáno k hlasování ve středu. Ve sdělení z 5. října se zdůrazňují některé klíčové body. Činnost tedy zátěžových testů. I když mají omezený dosah, pokud jde o zlepšení kultury bezpečnosti v e- Evropě, důležitost e, dodržovat e, a respektovat rizika související s ukládáním radioaktivního odpadu, podpora úzké spolupráce na mezinárodní úrovni, která by mohla vyústit v bezpolečné bezpečnostní normy, šíření osvědčených postupů a význam eh, rozšířit zátěžové testy a dopad na, tyto, na tato zařízení dopady e- evakuace po nehodě okolo jaderné elektrárny, zlepšení kapacit a zlepšení připravenosti e, pracovníků jaderných elektráren a potřeba docílit zlepšení v oblasti bezpečnostních postupů, úloha a zejména nezávislost orgánů dohledu, sledování údajů, které se týkají jaderných elektráren. A abychom reagovali na toto sdělení, na jednání 9. října koordinátoři z výboru ITRE se rozhodli předložit ústní otázku směřovanou na komisi. Na základě také návrhu usnesení, které je určeno brát a zohlednit názor parlamentního výboru. A zejména se to týká tedy veškerých legislativních opatření týkajících se jaderné bezpečnosti. A v této věci bychom chtěli požádat komisi, aby vysvětlila následující body. Může komise uvést, do jaké míry budou výsledky jaderných zátěžových testů zohledněny v budoucích legislativních návrzích, zejména při plánovaném při plánované revizi směrnice o jaderné bezpečnosti. Dále. Vzhledem tomu, že komise zamýšlí, zamýšlí navrhnout závazné právní předpisy týkající se e, pojištění oblasti jaderné bezpečnosti, může komise uvést, kdy takové návrhy budou předloženy a jaká ustanovení budou tyto návrhy obsahovat? Dále, jaké mechanismy dohledu jsou komisí předpokládány pro sledování vývoje v oblasti bezpečnosti, zejména co se týče zdrojů financování? A konečně, přeje si komise dělat další kroky, aby posílila eh, nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů tak, aby zajistili postupy eh, v rámci tedy regulačního prostředí, tak jak se objevily legislativy. Děkujeme paní Sartori. Teď dostane slovo pan komisař Ettinger. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Po tom strašném zřetězení událostí, zemětřesení, vlna tsunami, došlo nejen k úmrtí mnoha tisíců lidí, k, došlo také k miliardovým škodám na infrastrukturách, na domovech lidí a také ke katastrofálnímu dopadu všech těchto událostí na pověst sektoru jaderné energie. Na základě toho jsme určitým zrychleným způsobem předložili zátěžové zkoušky. Jsou to zátěžové zkoušky, které by však neměly samotné, sami o sobě sloužit tomu účelu, abychom si řekli pouze eh, všechno je v pořádku v Evropě, nebo naopak, aby sloužili pouze k odsouzení a ukončení veškerého jaderného provozu. Mají stanovit zkrátka, jak se věci mají, jak jsme na tom eh, v technicko-bezpečnostní oblasti těch 135 eh, atomových elektráren, které v Evropě máme. Je to tříúrovňový test. Jednak ten test provádějí vlastníci elektráren, pak národní eh, re- regulátoři a poté v rámci srovnávání poznatků se provádí ještě kontrola na evropské úrovni. Například eh, Rakušan jede do Německa, Němec do Francie, Francouz do Česka. Jsou všichni součástí týmu, kteří, který kontroluje bezpečnostní techniku ve všech jaderných elektrárnách v Evropě. Ukrajina, Arménie, Švýcarsko, Rusko na těchto testech s námi také velmi úzce spolupracovali, což znamená, že jsme pro kontrolu bezpečnosti učinili jaksi i nadevropské kroky. Svým způsobem ty zátěžové zkoušky nejsou dostatečně přísné, ale jiným způsobem jsou až přes příšné. Tím pádem si například v Paříži, v Londýně nebo v Praze nenašli žádné nové příznivce. E, revize teď, která je před námi, nás potom e, ponoukne k dalšímu přeskumu těchto, e, těchto zkoušek. Dohodli jsme se s národním regulátory na vytvoření národních akčních plánů. Co chtějí členské státy, co chtějí národní regulátoři. Národní vlády na základě poznatků z těchto zátěžových zkoušek podniknou v členských státech určité kroky. Tyto akční plány už jsou před námi, jsou řádně hodnoceny a povedou k dodatečným eh, bezpečnostním opatřením. Jde zhruba o 200 milionů na jednu jadernou elektrárnu. Jsou to všechno smysluplné investice, které jsou potřebné. Takže celkově pro všechny elektrárny půjde o 15 až 25 miliard nákladů. Jsou to ovšem smysluplné a dobře investované náklady. V Evropské radě eh, se objevil požadavek, který my velmi rádi splníme, aby abychom nehovořili už o roce, až o roce 2014, abychom tu směrnici o darné bezpečnosti předložili už nyní. V Dubnu bude předložena komisí a už v Dubnu komise představí veřejnosti nový koncept reform jaderné bezpečnosti v Evropě. Jaké materiální požadavky tam zapracujeme, jaké poznatky ze zátěžových zkoušek použijeme na zlepšení jaderné bezpečnosti v Evropě. Myslím si, že tento návrh eh, přichází eh, velmi záhodně ještě před volbami eh, a před volebními kampaněmi. Je velmi důležité, aby tento návrh komise byl posouzen in parlamentem, aby byl podpořen vaší podporou a aby pak nalezl většinu i v radě. Ovšem nic si nenamlouvejme. Připravenost rady jak si akceptovat tuto novou směrnici o jaderné bezpečnosti, je jaksi schrnutelná slovem zdrženlivost. Mnoho členských států nechce, aby Evropa diktovala bezpečnostní standardy. Spíše tuto otázku atomovou energii ano nebo ne vnímají jako výsadní kompetenci svého regulátora nebo svého parlamentu, ale rozhodně ne něco, co by měla rozhodovat Evropa. V jiných oblastech, například v dopravě, v potravinách, vidíme, že evropské normy, evropské standardy jsou prospěšné evropským občanům. A myslím si, že i v oblasti energie, v energetice, můžeme evropským občanům nabídnout eh, více bezpečnosti a lepší podmínky, a protože takovou regulaci potřebujeme. Ptáte se, jak to bude s Eh, se závazností těchto, těchto předpisů. My eh, se píšeme všechny předpisy, jako je například ochrana obětí a tak dále, eh, což jsou všechno věci, které by případně zasáhly širokou masu občanů. Bude to tedy velmi různorodý návrh i pro úroveň členských států a bude to návrh, který bude pracovat pro všechny členské státy. Pak je zde celá řada dalších eh, otázek, které musíme vyřešit. Pan Almunia toto zmínil, eh, zmínil totiž téma konkurenceschopnosti a evropských dotací. Eh, a to bude důležité i v této oblasti. Je potřeba zavést takový systém, aby mohly být případně spouštěny nové atomové elektrárny. To není téma, které jsem si vymyslel já, nebo které by mě napadlo e, právě teď. Je to velmi důležitá součást takzvaného market designu, to znamená nastavení celkového trhu, což je velmi důležité. Britská vláda pak chce například toto. Chce pro atomové, ale i například plynové elektrárny podobné e, systémy garance cen. Byl by to takový systém, který by novému investorovi eh, do nějaké nové plynové elektrárny v, eh, eh, v Anglii zajistil na 30 let stabilní cenový tarif. Což by ovšem narušilo tržní cenu, protože pokud by tržní cena byla nižší, musel by anglický stát dotovat zbytek té ceny ze svého. Já jsem převážně proti tomuto návrhu. Ovšem podobné návrhy očekávám z Čech nebo z Francie, možná dokonce i z Polska. Říkám možná dokonce i z Polska, protože fakt je, že momentálně, když vidíme příklad například atomových elektráren ve Finsku, kde stouply ceny o nějaké 3 miliardy euro, tak tam už do toho nikdo zkrátka investovat nebude. Pokud jde o další harmonogram, v květnu eh, budeme na toto téma diskutovat v radě a já si myslím osobně, že eh, zátěžové zkoušky nám poskytly znalosti, které jsme vůbec zatím neměli, o, zejména o bezpečnostní situaci v atomových elektrárnách. A já doufám, že v druhém pololetí eh, se nám už podaří diskutovat tento návrh přímo zde s vámi v parlamentu a i v radě. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři. Nyní další rozprava. Eh, dámy, pánové, kolegové, máme obrovské spoždění. Eh, měli jsme, měli jsme eh, různé debaty, čeká nás ještě čeká nás ještě rozprava o, o, o skleníkových plynech, jednominutové projevy a tak dále. A máme rezervu asi jenom 11 minut až do konce dnešního zasedání, takže prosím urychleně. Paní Kolářská Bobinská s přeprovádzením stres testů, které doprovádí. Domnívám se, že zátěžové testy, po kterých bude následovat směrnice o jedené bezpečnosti a další práce komise, je to skvělý příklad občanů, kteří se spojují s cílem dosáhnout větší bezpečnosti a jsme rádi, že komise se rozhodla harmonizovat tuto aktivitu. My podporujeme tuto směrnici, i když některé země budou zdůrazňovat eh, vlastní pravomoci. Avšak domníváme se, že bezpečnost našich občanů je k našemu společnému prospěchu. A to, co dělá komise a výsledky zátěžových zkoušek, to, to je významné pro ty země, které uvažují o výstavbě jaderných elektrán do budoucnosti a bude možné prokázat, že bereme v úvahu bezpečnostní normy a že tyto normy jsou prostě zaručené. A já bych chtěla požádat komisi, aby více zdůrazňovala kontakty se sousedními zeměmi. Komisař zmínil zátěžové testy na Ukrajině, ale ještě další země plánují výstavbu jaderných elektráren. A náklady mohou být příliš vysoké a budou se snažit vynaložit méně prostředků a využívat levnější materiály. Takže vítám zde společné kroky. Děkuji kolegyně Kolarské Bobinské a teď eh, kolegyně Riera Madural. Minutku. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, nejdříve bych eh, ráda zdůraznila, že eh, zátěžové zkoušky opět postavili Evropu do čela. Jedná se o dobrovolnou záležitost a a největší problém byla doposud nedostatečná nezávislost. Všechny jaderné elektrárny prošly, ale e, neudělala se všechna nezbytná práce. Je třeba některé e, elektrárny okamžitě e, vylepšit a ne všechny, ne všechna rizika a všechny areály byly zhodnoceny. Takže i když ty výsledky byly pozitivní, nesmíme zapomínat, že jaderná energie stále představuje riziko a proto musíme pracovat i nadále na vytvoření dozorčí dohledového rámce v Evropě, který bude zajišťovat maximální bezpečnost. Mikrofon. Děkuji, pan eh, Turmes, minutu a půl. Pane komisaři, eh, tyhle zátěžové eh, zkoušky bohužel jsou velkou zátěží. Francie a Anglie se prosadily skutečné nebezpečné teroristické útoky a pády letadla nebyly testovány v zátěžových zkouškách. A když eh, se něco takového stane, tak já jako Lucemburčan můžu říct, že naše země už třeba by nemusela existovat, když to bude vedle nás. Já se bojím, že eh, ty zátěžové zkoušky jsou zneužívány pro eh, v prodloužení provozní doby v elektráren a proto je důležitá ještě i jedna věc my jste tady známí, eh, my jsme tady mezi eh, lidmi z Bárdenska, Wertemberska. Mm. Tím, že eh, je třeba upřímně hovořit s daňovými poplatníky. V Japonsku to tak není. Tepko zbankrotovalo a daňoví poplatníci zaplatí víc než 100 miliard eur za tuto katastrofu. A v Evropě nemáme žádná opatření, která by něčemu takovému eh, zabránila. Nechal byste za sebou eh, důležitou známku, kdybyste eh, zajistil cenovou upřímnost. Není možné, aby si člověk dal na střechu solární panely a musel platit kasko a jeden elektrárny nemuseli platit nic. Děkuji kolego Tormesovi. Opravdu musím

Děkuji kolego Tošinovskému a teď pan kolega Paška. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V Evropské unii běží kolem 130 jaderných reaktorů a ty pokrývají asi 34 energetických potřeb v unii. Největší podíl eh, je jejich ve Francii, tam pokrývají až 75 spotřeby. Druhé je Slovensko s 54% a třetí Belgie. Když si uvědomíme, že až třetina elektřiny z Evropské unie, v Evropské unii pochází z jádra, musíme se zamyslet nad tím, co je všechno třeba udělat a, a k prevenci závažných poruch těchto zařízení. I když výsledky zátěžových testů ukázaly, že žádná z našich atomových elektráren nemusí být z bezpečnostních důvodů odstavena, ukázali, že pro jejich bezpečný provoz můžeme udělat více. Proto bylo správné, kdyby nás komise informovala, jakými opatřeními hodlá z, eh, přispět ke zvýšení bezpečnosti jaderné energetiky. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní eh, kolega, kolegy Vilse. Děkuji. Eh, návrh usnesení k eh, zátěžovým zkouškám je vyhlášení bankrotu evropské politiky eh, vůči jaderným koncernům. Po eh, superkatastrofě to mělo před dvěma lety posloužit jako alibi pro další provoz jaderných elektráren. Místo, aby se vypnuli Fesselheim nebo Katanon, se tady hovoří o hospodárnosti jaderných elektráren a podřizuje se to všechno ziskům atomových koncernů. EBRD e, vyjednává e, s Ukrajinou o e, v úvěrech eh, na 600 milionů eur pro další provoz eh, a tamních atomových reaktorů. Po Černobylu a Fukushimě eh, vyzývám i já, aby komise, i já komisi, aby utáhla jaderné kohoutky a aby zpřísnila scénáře. Zátěžové zkoušky musí být prvním krokem odstoupení od jaderné energie v Evropě. Děkuji kolegyni Wills a teď kolega Melcer minutu. Děkuji vám. Těch 134 jaderných elektráren se podrobilo zátěžových zkouškám a ukázaly se tam nedostatky, zejména nedostatky materiálové, které vůbec nezohledňují případné teroristické útoky. Eh, znamená to také samozřejmě také velký tlak na eh, jaderné koncerny, které musí dodatečně investovat až 25 miliard euro. Myslím si, že nejvážnější jsou ta bezpečnostní rizika. Myslím si, že eh, bude velmi těžké je odstranit, ale bylo by to velmi žádoucí je potřeba zabránit tomu neustálému argumentování z Bruselu, že vlastně žádná jaderná elektrárna není bezpečná. E, to jednoznačně není správně. E, je fakt, e, že pakliže provozovatele jaderných elektráren eh, musí eh, platit nové investice. Myslím si, že by měly mít dostatečné garance ze strany státu, aby je to nezlikvidovalo. Děkujeme vám, pane Melcre. Eh, jako další mluční, mluv, mluvčí za frakce, každý máte jednu minutu, už to nebudu opakovat, jako první pan Zébr. Děkuji vám. Vy jste hovořil o tom, že ty zátěžové zkoušky si nezískaly žádné příznivce v Londýně ani v Paříži, ale já si myslím, že mezi obyčejnými lidmi si příznivce našli. Možná ne mezi vládami, ale šlo hlavně o bezpečnost nas, našich občanů, že ano. A myslím si, že právě zátěžové zkoušky jsou správným krokem v tomto směru. Jaderná ele, ele, ele, energie podle mě je velmi nebezpečná energie upřímně řečeno, tedy jako taková ze samotné podstaty věci by měla podléhat Evropskému úřadu. Souhlasím také s kolegou Turmsem. Jde o otázku nákladů. Pakliže bychom si měli spočítat všechny náklady od začátku do konce, tak bude jasné, že jaderná energie je velmi, velmi drahá. A myslím si, že se musíme zasadit o to, eh, tuto nákladovost do našeho vzorce nějakým způsobem zakalkulovat, tak, abychom eh, konečně mohli začít sázet na jiné formy energie, ne pouze na tuto velmi nebezpečnou energetickou formu. Myslím si, že samozřejmě je potřeba eh, eliminovat jakékoliv dopady jakékoliv druhu energie na životní prostředí. U jaderné elektrie je to velmi, velmi obtížné. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, já bych zmínil dvě věci. Eh, na podnět eh, této otázky a všech těch iniciativy, nebo k té iniciativě a k této otázce. Dobře víme, že se teprve vždycky ukáže nakonec, jak to dopadlo. U nás v Belgii Eh, prošly všechny elektrárny eh, zátěžovými zkouškami, ale potom v Retino eh, najednou byly odhadleny zásadní problémy.

Děkujeme vám, pane Vlasáku. Paní Cavela. Dvě věci bych chtěla říci. Musíme zajistit, že sousední země budou dodržovat zátěžové zkoušky, které máme v Evropské unii. A za druhé, významný rozměr v tom všem je mít specializované pracovníky v zemích, které mají jaderné elektrárny. Fukushima měla hrozný problém, když došlo k té nehodě, protože tam nebyl dostatek eh, vyškolených pracovníků. A vzpomněte si, že neumožnili, aby se tam dostali odborníci z jiných zemí. Skutečně zde máme problém týkající se škol a univerzit, pokud jde o kvalifikaci v oblasti jaderné energetiky. Děkuji vám, paní Cavelova. Pan kolega Uručev. předsedatel, Děkuji, pane komisaři. samotná skutečnost zátěžových zkoušek v jaderných elektrárnách je věcí záslužnou a metody a použitá kritéria byla jednotná a to je významný krok kupředu pro lepší chápání rizik, která nese jaderná energetika. A veškerá, eh, veškeré nedostatky nejsou důvodem ke kritice, ale důkazem, že ty zkoušky jsou velmi dobré. A usnesení, které vyzývá k opatřením pro překonání právě těch nedostatků a neefektivit, avšak eh, vůbec nesouhlasím s myšlenkou, která by vyústila ve vyšší ceny energie. To je to, co potřebujeme nejméně v Evropě. Pokud máme být konkurenceschopní, tak bychom měli zmrazit ceny energie. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Jako další má slovo pan Balčitis. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Sdělení komise o rizicích a hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii odhalila zásadní problémy. 25 miliard euro je třeba investovat do bezpečnosti jaderných eh, elektráren. Evropská unie čelí dalšímu problému v této chvíli. Eh, je třeba vyřadit z provozu eh, některé jaderné elektrárny v Evropské unii a to je velmi nákladný proces. A v současnosti za vyřazení z provozu odpovídá členský stát. A důsledky v případě nehody budou přesávat hranice členského státu a členské státy nemají dostatek zkušeností s touto oblastí, takže je třeba obnovit eh, normy a stanovit jednotné zásady v Evropské unii, pokud je o jadernou bezpečnost. Děkujeme, pane ty si jako další paní Jordan. Vy to područje i osmírjati většinou pozornost. Jaderný sektor je širokou oblastí a dva roky po nehodě v Japonsku víme, že významnou úlohu sehrávají nezávislé administrativní orgány, které mají na starosti jadernou bezpečnost. Cílem zátěžových zkoušek není zákaz využívání jaderné energie. A cílem není také oslabit eh, jaderné elektrárny dalšími opatřeními, která nezvýší jadernou bezpečnost jako takovou. Proto jsem proti usnesení v současné podobě. Moje otázka na evropského komisaře je následující. Jak se dívá komise na úlohu národních eh, regulátorů a NSEGu? Děkuji. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první má slovo kolegyně Klas. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, rozměr katastrofy ve Fukušimě před dvěma lety změnilo naše pojetí bezpečnosti a e, přivedlo nám na pozornost e, naši odpovědnost, kterou v této oblasti máme. Atomová energie není něco, co by bylo ohraničeno hranicemi jednotlivých států, je to něco, co nás ovlivňuje všechny. Jsou to otázky zdravotní, otázky životního prostředí, to jsou věci, na které musíme hlavně pamatovat. Jak to vypadá s, se situací levné energie v Evropě? Já si myslím, že Evropská unie by měla tuto odpovědnost, která je odpovědností nás všech, konečně přijmout za svou a přeshraničně. Veškerá rozhodnutí o atomových elektrárnách musí být přeshraniční. Všichni víme, co se, všichni musíme vědět, co se děje v jednotlivých členských státech EU. Za ty plány musíme být spolu odpovědní a musíme o nich spolu rozhodovat. E, doufám, že toto usnesení nás posune o další krok na správné cestě k tomuto společnému e, konceptu odpovědnosti. Děkuji, paní Klas, pan kolega Panky. Mikro. az európai unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése sikeres. Pokud jde o jaderné elektrárny, tak jsme úspěšně vyzkoušeli a hlavním cílem bylo zjistit, zda jsou spolehlivé či nikoli. A víme, že existuje několik úrovní při kontrolách bezpečnosti a ty kontroly jsou prováděny v první řadě členskými státy. V Maďarsku máme ústřední orgán v Pakši, kde probíhají průběžné kontroly jednotlivých bloků a je tu také přístup online ke všem údajům. Kromě toho Euroatom a Mezinárodní atomová agentura se také zapojí do této aktivity a výsledky ukazují, že národní orgány pracují v této oblasti skvěle. A já jsem s radostí zaznamenal, že jaderná elektrárna v Maďarsku patřila k nejbezpečnějším zařízením. Avšak neměli bychom přidávat další úroveň, protože národní orgány mohou toto zvládnout dobře. Děkujeme vám, kolego Panky. Jako další pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. Systémy eh, bezpečnosti ve Fukušimě se zhroutily v důsledku zemětřesení a tsunami. Na základě této události se přeskoumalo těch zhruba 140 jaderných reaktorů i v Evropě. Zátěžové zkoušky ukázaly, že vlastně všechny ty elektrárny by musely být dodatečně dovybaveny v řádu několika miliard euro. A to znamená určité důsledky pro Evropu. Evropa eh, musí vystoupit z eh, perspektivy atomové energie a eh, přistoupit na nové obnovitelné zdroje. Jsou zde obrovská bezpečnostní rizika, která vedla země jako je Německo k tomu, aby atomovou energii, opustilo. Samozřejmě je zde pak také otázka ručení za případné nehody v oblasti jaderné energie a nekalkulovaná rizika, která musíme brát všichni velmi, velmi vážně. Děkuji vám. Děkujeme, pane Obermajere. Jako další kolegyně Morku Najte. Pirmininke, komisáře, kad esate šiandien. Vážený pane komisaři, eh, děkuji, že jste eh, mezi nás dnes přišel a za eh, iniciativu, která se týká zátěžových zkoušek jaderných elektráren. Ráda bych přivítala nebo poděkovala paní zpravodajce za, skvělé, za skvělý návrh usnesení. Doufám, že projde. Evropská unie musí udržet své vysoké standardy ve světě a text usnesení odráží eh, stanoviska a eh, poslanců eh, země musí dodržovat co nejvyšší bezpečnostní standardy prostě. Mm, Rusko, Bělorusko by také měli provádět zátěžové zkoušky. Je to v zájmu Evropské unie, protože dopady bychom v Evropské unii také pocitovali. Konzultace se sousedními státy eh, se nevedou. Naš, eh, u nás dnes slavíme státní svátek a doufáme, že budeme moci také oslovovat vysoké bezpečnostní standardy brzo. Děkuji vám, eh, kolegyně Morku Najte Mikuleniene a blahopřeji také ke státnímu svátku a závěrem pan kolega Mesároš. Děkuji vám, pane předsedo. Katastrofa ve Fukušimě nám eh, vysílá signál, že je třeba pravidelně ověřovat, prověřovat bezpečnost našich jaderných elektráren tak, abychom mohli rozptýlit eh, veškeré eh, pochybnosti a proto musíme provádět, no, zaujmout komplexní přístup té kontrole. I když eh, zátěžové zkoušky neukázaly, že bychom eh, museli uzavřít eh, jakoukoliv jadernou elektrárnu okamžitě, ukazují, že je třeba dalších investic do bezpečnosti. Tak, abychom zajistili vysokou úroveň bezpečnosti. Všichni potřebujeme jadernou energii na evropské úrovni na evropské úrovni eh, máme eh, více než 20 eh, energetických potřeb krytých zadaných elektráren. Byla by to katastrofa, kdybychom je museli zavřít. Děkuji kolegovi Mesárošovi a závěrem pan komisař Ettinger. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Já vám děkuji za velice věcnou rozpravu dnes večer a také za kritické zhodnocení zátěžových zkoušek a jejich eh, výsledků. Chtěl bych vám říci, že mezi námi a národními eh, dohledovými orgány eh, proběhla během zátěžových zkoušek intenzivní spolupráce která v řadě rozporných věcí posloužila eh, věci a musíme pokračovat v této věci. Evropské týmy, eh, vzájemná eh, výměna zkušeností a kontakty právě teď jsou velice intenzivní protože teď se projednává návrh směrnice o jedné bezpečnosti, která na to má navázat, na tuto aktivitu a docela jistě nechceme zasahovat do nezávislosti národních dohledových orgánů. Musíme se zabývat tím, jak je strukturován ten dohled, jestli je to na ministerstvech nebo mimo ně, jak je věcně nastaven tam, kde je nezávislost, to znamená, že pan minister nejmenuje, není tam žádný odborný dozor, ale plná nezávislost, tak je to jinak silný eh, dohledový orgán než v jiných členských státech. A naše směrnice chce navrhnout, aby se používal eh, nejvyšší standard závislosti takového dohledového orgánu. Aby to byla povinnost pro členské státy. Nechceme eh, žádný evropský vrchní dohled. Evropský jaderný dozor sám o sobě není třeba ale chceme společné evropské předpisy ohledně kvality, kompetence a nezávislosti národních eh, dozorových orgánů. Například eh, dozor ve Francii je eh, velmi nezávislý a příkladný. A Přesto eh, zátěžové zkoušky ukázaly eh, také některé kritické věci, pokud jde o stav jaderných elektráren v eh, Francii. V Lucembursku eh, dnes vědí eh, mnohem více o jaderné elektrárně v Cáchách než kdykoliv předtím. A eh, s touto transparentností chceme pokračovat i nadále. A to dobře víme, že článek 194 platné úpravy se týká rozdělení konkuren- mm, kompetencí. To, eh, jakou roli jaderná energetika bude hrát v energetickém mixu dané země, rozhoduje národní vláda a její parlament. Eh, očekáváme v dubnu návrh komise eh, k pokračování bezpečnostní směrnice a potom chceme také otevřít to téma Eh, ručení za eh, bezpečnost a eh, nehody jaderných elektráren na přeshraniční úrovni v září. Chceme minimální evropskou úroveň rozsahu krytí škod a je přitom jasné, že většina na radě proto ještě není zaručena automaticky. V národních akčních plánech jsou teď schvalována eh, opatření eh, eh, rekonstrukční, která stála, která budou stát miliardy a těch by bez zátěžových zkoušek nebylo. A myslím si, že teď to tedy přispěje ke zlepšení věci. Děkujeme tedy a dozajistě se tady ještě uvidíme během roku v debatě nad oběma směrnicemi. A jsem si jistý, že nyní eh, opravdu je tady velká podpora pro co nejrozsáhlejší evropskou bezpečnostní filozofii. Děkuji vám, pane komisaři Ettingere. A, a, máme tady eh, jeden návrh eh, usnesení k této debatě od výboru pro průmysl a zítra se bude hlasovat o něm ve 12. A nyní obecná rozpráva k emisím skleníkových plynů.